zápisu tohoto zasedání. Vše proběhlo v souladu s pravidlem 78. Pane Pitela, hlásíte se k pořadu jednání? I prosím, měsíc. Příští měsíce budou rozhodující pro proces týkající se udělení statutu tržní ekonomiky Číně. 13. května se sejde rada Rada ministrů obchodu. A na konci května to bude na G7 v Japonsku a v červenci komise o tom bude diskutovat a vydá důležitý dokument. My rozhodně musíme se k tomu vyjádřit. My musíme za sebe říci, že je třeba vyhnout se rozhodnutím, která by poškodila evropské firmy a pracující. A proto navrhuji, aby se tím zabýval parlament dnes, aby bylo začleněno na pořad do jednání diskuse na toto téma a také usnesení. Parlament nemůže mlčet eh, tváří v tvář takovéto záležitosti, která hrozí tím, že poškodí tisícovky a tisícovky firem a stovky tisíc pracovních míst. Kdo by chtěl se vyslovit ve prospěch návrhu pana Pitali, pan Borelli? Sí, grazie. Ano, děkuji. Děkuji za toto zdůraznění. My jsme rozhodně pro, vzhledem k tomu, že jsme předložili stejnou žádost. Důvody jsou zcela identické s těmi, které zde uvedl pan Pitela, takže doufáme, že i další frakce podpoří tuto žádost. Děkuji. Chtěl by se někdo vyslovit proti této žádosti? Prosím, pane Gaspary. Vážený pane předsedo, v Evropě v současné době máme stovky tisíc občanů, kteří se obávají o své pracovní místo a to má přímou souvislost s tím, zda Čína dostane status tržního hospodářství a jaké to přinese dopady. Nám nejde o konkrétní návrhy, nám jde o budoucnost přesně těchto lidí. Minulý týden se zde konala veřejná konzultace Evropské komise a komise v současné době pracuje na dopadové studii a v červenci nám přednese či představí svůj návrh zde. A na tomto základě koordinátoři INTA sestavili určitý harmonogram. Jedná se o emot emocionálně nabité, ale zároveň i velice signifikantní téma. Nejde nám pouze o hlavičky bulvárových novin, nejde nám o osudy lidí. Nepotřebujeme nějaká hesla, potřebujeme nosné řešení, nepotřebujeme ačnost, potřebujeme uh, Eh, spojenou frontu eh, proti eh, rychlešitým řešením, proto jsem proti tomuto návrhu. Nemysleme na média, mysleme na naše občany. Byl bych vděčný, kdyby byl tento návrh stažen. Lambert. Monsieur le Président, je voudrais proposer Pane předsedo, rád bych navrhl kompromis. Myslím si, že toto téma je velmi důležité. Není to jenom emocionální, je to otázka ekonomické a průmyslové politiky. A pokud tento parlament chce být slyšet, tak má přece jenom zájem na tom, aby se vyslovil dříve než komise a ne po komisi. Takže já velmi citlivě reaguji na argumenty socialistů a frakce EFDD, abychom to tedy udělali Předtím, teď, nic nám nebrání v tom, abychom to udělali ve Štrasburku na prvním květnovém zasedání. Máme ještě čas, stihneme to před komisí, můžeme to lépe zorganizovat spíše, než abychom to na poslední chvíli zařadili na pořad jednání. Možná můžeme naplánovat řečníka a také připravit usnesení. Ehm. Děkuji, pane Lamberci. Návrh pana Piteli zachází dost daleko, pane Pitolo. Chtěl jsem říci, že se připojuji k návrhu kolegy Lamberte když to hlasování o tomto usnesení proběhne ještě dříve, než eh, bude zasedat komise. Takže pokud to bude ve Štrasburku, tak bude rozprava a hned také usnesení. Nejsme tady kvůli tomu, abychom eh, dělali propagandu. Chceme řešit problémy a problémy se vyřeší, když parlament bude mluvit. Ne, když parlament bude mlčet a nebude o ničem hlasovat. Borelli. Pan Borelli. Ano, děkuji, pane předsedo. I my souhlasíme eh, s návrhem zelených. Eh, důvody jsou stejné, jako uvedl pan Pitela, takže plně souhlasíme. Děkuji. Eh, Na základě potenciálního kompromisu mám prozbu bylo by možné, že bychom si položili otázku, jak to pak připravíme, aby to šlo pak eh, prohovořit, protože na dalším plenárním zasedání ještě musíme vyřešit, jak s tím budeme zacházet na květnovém plenárním zasedání. Eh. So, da versuchen wir mal Ordnung in die Angelegenheit. Dobrá, teď do toho zkusme vnést jakýsi řád. Pane Pitelo, vy navrhujete dnes, aby se konala rozprava a pak usnesení na květnovém zasedání. Takto jste původně formulovat svůj návrh. Nemusí to být nutně teď, ale chceme, aby ve Štrasburku se hlasovalo usnesení. Diskusi můžeme začít buď teď, anebo klidně až ve Štrasburku. Pane Pitelo, to je zajímavé. Přesně tak jsem to já řekl. Tedy, zopakuji to. Rozprava nyní a usnesení na květnovém zasedání ve Štrasburku. Tak toto navrhujete. Das ist der Vor Beruhigen Sie sich doch mal, das ist der Vorschlag des Kollegen Pitella. Prosím o klid, takto přece formuluje svůj návrh pan kolega Pitella. Že ano. Dobrá, pane Lamberci, vy jste přišel s alternativou, aby i rozprava, i usnesení byla, se konaly ve Štrasburku. A pan Borelli se připojuje i k vašemu, i k stanovisku, i ke stanovisku socialistů, ale jedná se o dva rozdílné návrhy. Je to tedy obtížné se k ním oběma připojit zároveň, proto do toho musíme vnést jakýsi pořádek. Pane kolego Pitela, prosím ještě jednou předneste svůj návrh a já potom mohu o něm nechat hlasovat. Prosím, máte slovo. Já souhlasím s tím, abychom rozpravu i usnesení udělali společně ve Štrasburku. Darüber kann ich aber heute nicht abstimmen. Ale já o tom nemohu vést dnes hlasování, protože tady se jedná o záležitost konference předsedu. Upřímně lituji. Tut mir leid, ich kann heute nicht über die Tagesordnung. Já lituji, já nemohu dnes nechat hlasovat o pořadu jednání zasedání ve Štrasburku to se přece vždy projednává a stanovuje nad konferenci předsedu. Sice můžete předat vyjádření své svobodné vůle, já je vezmu na vědomí, ale dnes o tom rozhodnout nemůžeme. Takže si to ještě zvažte. Eh, Takže pane předsedo, pokud to je tak, tak alespoň dneska zahajme tu diskusi a potom předložíme usnesení ve Štrasburku. OK. Hey, Leute, no das hat ja keinen Zweck. No lidičky, milí kolegové, to nedává smysl. Máme tady nějaký pořad jednání a ten jsme si stanovili proto, že když máme sněmovnu se 750 poslanci a sedmi politickými stranami, politickými skupinami, nemůže to běžet náhodně proto nemohu dnes nechat hlasovat o pořadu jednání eh, na plenárním zasedání ve Štrasburku. Tak toto nefunguje v rámci jednacího řádu. Tady se musíme shodnout a já to podám jako doporučení na konferenci předsedů k hlasování právě na fóru konference předsedů. Takže já vám navrhuji, aby příští týden abych mi bylo dovoleno to doporučit diskuse o ocelovém průmyslu i o tržním statusu Číny byla doporučena na, k začlenění do, na pořad jednání ve Štrasburku. Kdo je pro? Wer ist dagegen? Proti? Zdržel se někdo? Tedy jednohlasně, krásně, schváleno. Děkuji. Wir kommen nun Zu einem weiteren Antrag der S Další návrh eh, frakce socialistů a demokratů. Pane Pitela, vy navrhujete, aby um, Stanovisko Rady a komise k nedávnému vývoji situace v Polsku byla přijata na pořad jednání po eh, zprávě Perinsky. Kdo se k tomu chce vyjádřit? Děkuji, pane předsedo poslední plenární zasedání. Tam jsme schválili velkou většinou usnesení tohoto parlamentu, kde jsme ukázali, že nás nepokojuje paralýza Polského ústavního soudu, což ohrožuje demokracii a právní stát. Navrhli jsme, aby se začala uplatňovat doporučení Benátského výboru a zároveň jsme navrhli, aby komise pokročila ve svém strukturovaném dialogu s polskou vládou. Zaměřovali jsme se ale na ústavní záležitosti. Jsou zde i další záležitosti v polské realitě, které nás nepokojují. Například věci, které se týkají prostředků, především pokud jde o možné nové nařízení ohledně potratů, ohledně práv ženy a reprodukčního zdraví. A má frakce chce, aby tato záležitost byla diskutována dnes, aby zde bylo také usnesení, aby se tím pádem po zprávě Pirinsky jako druhý bod na pořad jednání zařadil právě tento bod Polsko. Děkuji. To bych se chtěl vyslovit pro tento návrh? Paní Björk, prosím. Eh, e Děkuji. Evropská unie má své vlastní demokratické principy, principy lidských práv a základních práv a práv rovnosti žen. Je třeba je uvést v praxi nejenom je hlásat, je zde řada eh, práv, která jsou pošlapávána. Ta nejzákladnější jako rozhodovat o vlastním těle. To znamená, zda někdo chce mít děti nebo ne, potratit nebo ne. A mm, takže my proto děkujeme za tuto iniciativu, kterou podporujeme. Někdo proti tomuto návrhu zde?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 nemá v úmyslu v současné době jakýmkoliv způsobem měnit legislativu ohledně potratů či přerušení těhotenství, nevím, jak na to přišli navrhovatele. A za třetí, je pravdou, že v Polsku v současné době probíhají diskuse, občanská společnost, přednášejí se nejrůznější názory a vznikla dokonce i iniciativa v tomto smyslu ale kdybychom zde přišli s usnesením, tak bychom tím pádem se snažili zamezit občanům, aby o tom diskutovali. A diskuse to je snad ještě přípustná záležitost v členských státech. Liebe Kollegin... Milí kolegové, kolegyně, milí kolego, já zde nemohu připustit žádnou diskusi. Ono je to tady dneska takové živé, což je fajn, ale musíme se držet pořadu jednání. Vy znovu signalizujete kompromisní návrh. No to už jsem trochu alarmován. To totiž není bez obtíží. Já vám dám, paní Indefeld, slovo, pak pan González Pons, ale pak už musíme přejít k pořadu jednání. Pane předsedo, já mohu hovořit stručně. Moje frakce podporuje princip toho, že bychom měli vést rozpravu a přijmout usnesení o e, těchto našich obavách, ale nevidíme důvod, proč právě na e, tomto zasedání zase tak nespěchá, takže navrhujeme květen či červen nejpozději a také bych e, to nám umožnilo Eh, se spojit s občanskou společností a s mm, poslanci z Polska a diskutovat o tom i s nimi. Dobrá, pan González Pons. Ano, pokud je o, o mm, mm, Polsko, takže eh, zde přítomné ministrině, takže my e, ve Štrasburku jsme tedy přijali e, drtivou většinou usnesení a řekli jsme, když vznikne nějaká novinka, že komise nám něco dá vědět. Komise se však nevyjádřila. Benátská komise se sejde v červnu a my ale jsme nedostali žádnou novinku, která by nám umožnila, abychom opět o tom diskutovali. Opět jenom ale, co ohrožujeme, je jednotu tohoto parlamentu eh, kvůli polskému problému. Pokud dnes nám říkáte, že tady jde o nová témata, Dobře, ale pod to nejsou žádné zákony, to jsou pouze úmysly přijmout nějaké zákony v Polsku. Za prvé, parlamenty nikdy nediskutují o nějakých úmyslech. Za druhé, politika, o které zde hovoří socialisté, to je vnitřní politika Polska a my v parlamentu nikdy se nevměšujeme eh, a náš parlament nemůže nějak stanovat podmínky pro vnitrostátní rozpravy. My jsme Evropský parlament, ne Polský parlament. Eh, čehož tedy? To, omlouvám se za to. Guerrero. Guerrero abych navázal na pana Gonzálese Ponce. Ponce, ano, my nejsme polský parlament, ale my jsme Evropský parlament. A poněvadž jsme Evropský parlament, tak můžeme eh, diskutovat o záležitostech, které se dotýkají eh, občanů Unie. My nenavrhujeme, že bychom nahrazovali polskou vládu, že bychom byli nějaký substitut. Ne, my chceme jenom diskutovat o záležitostech, které dnes jsou eh, čísleně v Polsku, ale a Já bych řekl, tak jako Alde i kolegyně Intveld, my bychom akceptovali, že abychom diskutovali o tomto v květnu nebo nejpozději v červnu. A jak i řekl pan předseda, eh, předtím my jsme tedy navrhli, aby konference předsedů se touto záležitostí věnovala na je, a navrhla, abychom se to věnovali na jednom z příštích plenárních zasedání. Dobrá, tímto nynější návrh stahujete a prosím předneste jej znovu na konferenci předsedů jako politická skupina, tím pádem není o čem hlasovat. A nyní v souladu... Warum geht Proč už všichni odcházejí? Já jsem ještě neskončil. Na gut. OK. Im Einvernehmen mit den... V souladu s závěry z politických skupin navrhuji následovné. Eh, zítra se bude hlasovat o dvou dalších záležitostech eh, u, o panu eh, Pěchovi, o zbavení imunity a rovněž výbor EMPL a výbor pro sociální záležitosti o Evropském pilíři pro sociální práva a reakci na sdělení komise k tomuto tématu. Přeje si někdo k tomuto slovo? Nikoli? Vtedy všichni s tím souhlasí a tím jsme si schválili za mizivé účasti ještě zde přítomných eh, pořad jednání. A nyní se hlásí pan kolega Castaldo k pořadu jednání či k jednacímu řádu. Grazie, Děkuji, pane předsedo. Jednací řád 22 a 141 a Eh, naše, náš tedy jednací řád říká, že bych vás měl upozornit a mm, další kolegy, jaká je role, jaké jsou výsady našeho parlamentu a v žádném aspektu, eh, tedy hm, se to týká politického života a hm, interinstitucionálních vztahů. Zítra se eh, sejdeme, abychom diskutovali opět, opět o prohlášení z března mezi, o e dohodě mezi EU a Tureckem. Ale budeme o tom diskutovat a tím to končí, protože my hm, máme právo, ale i povinnost přece vyjadřovat politické názory. Toto prohlášení, ale v podstatě eh, posvěcuje eh, i evropský rozpočet a jeho snahy. Je to rozpočet, který teď se realizuje, že jde o, ale tady jde o účinky mezinárodní dohody, eh, která by měla být odsouhlasena podle článku, článku 118 smlouvy o EU, ale to není jenom právo, to je závazná povinnost. Já tady navrhuji všem kolegům a vám, pane předsedo, abyste podpořil naši žádost, to znamená, abychom Eh, tedy zahájili eh, řízení před eh, soudním dvorem, protože my přece hájíme práva 500 milionů evropských občanů. Tak to děkuji. Castaldo, vielen Dank. Wir nehmen Ihre... Děkuji, pane Castaldo. Vaše vyjádření bude v zápisu a já mám za to, že konference předsedů a výbor pro právní záležitosti se budou vaším příspěvkem zabývat. Chce ještě někdo se vyjádřit jednacímu řádu? nikoli? proto přejdeme k prvnímu bodu pořadu jednání. To je zpráva Perinsky k Evropské investiční bance a k výroční zprávě za rok 2014. Nejdříve v našem kruhu vítám pana Nechra Horiera se s jeho týmem, guvernéra této banky a nejdříve dávám slovo panu zpravodaji, panu Pirinskému. Máte slovo.